Is it possible to start? Můžeme prosím začít. Hello. Should we start? Začneme prosím. Good afternoon. Dobré odpoledne. Děkuji vám, že můžeme začít. Prosím, schválíme Eh, pořad jednání. Teď má oznámení, jsou jako obvykle, že naše zasedání je na internetu a také, že máme k dispozici tady tento bilten. Eh, na minulé schůzi jsem oznámila, že jsou již eh, volební hlasovací seznamy a že jsou online. My jsme dostali také krásný mail od jednoho z novinářů, který se snažil sledovat velice podrobně jednání parlamentu a řekl nám, jak pro něj je velice pozitivní, že může sledovat i hlasovací program, hlasovací seznam a jak je to výborné pro sledování práce výboru. Imko, Takže děkuji sekretariátu za to, že takto připravuje hlasovací seznam a já doufám, že eh, další výbory eh, budou postupovat podobně a že s ním také budeme muset podbat s panem Goltierem. Dále aktualizace informací o trialogu a dalších aktivitách. Poprvé se sešel trialog o telekomu, jednotném trhu služeb telekomu a prakticky jsme o tomto tématu jednali už před rokem. Zabralo to tedy prakticky jeden rok, než se zahájila jednání trialogu. Měli jsme velmi dlouhou výměnu názoru o velk celé řadě otázek. Zpravodaj je ve výboru ITRE a zdůrazňuje, jak je nutné respektovat všechny názory parlamentu, zejména o, o otázkách roamingu a o, o nutnosti zachovat neutralitu sítě byla řada vystoupení ze strany parlamentu i ze strany komise. A obě strany eh, vyjádřili politování, že text rady nemá žádné vyjádření ke eh, spektru, kdy spektrum právě by mělo poskytnout lepší digitální infrastrukturu v celé Evropě. Já osobně jsem několikrát vystoupila k otázce eh, práv eh, koncových uživatelů a eh, myslím, že texty parlamentu, konkrétně o transparentnosti a o dalších právech konečných uživatelů, budou zařazeny do nové verze textu. Rada slíbila, že se k věci vrátí a e, tady konkrétně náš výbor zpracovával otázky koncových uživatelů, zejména o informaci ve smlouvách e, a o možnostech, e, co dělat, když poskytovatel neposkytuje služby, které jsou zaručeny ve smlouvě. A chceme-li mít jednotný trh v oblasti telekomunikací, je zásadně důležité, aby si spotřebitelé mohli srovnat smlouvy nejenom aby věděli, co se jim bude účtovat za roaming, ale aby opravdu mohli si srovnat informace ve smlouvách. A, takže i toto je třeba, aby se objevilo v textu. Letošské, lotyšské předsednictvo zcela jasně řeklo, že máme-li mít jednotný trh e, telekomu a máme-li o tomto jednotném balíčku jednat za jejich předsednictví, pak e, Eh, nebude možné zpracovat eh, kapitolu o spektru. Řekli, že v radě není většina, která by se na tom shodla a proto eh, je to složité. Prostě nebude možné za jejich předsednictví v této věci poskytnout více. Další trialog za pár týdnů začne a já doufám, že dojde k nějakému pokroku co nejdříve. Z mé frakce. Já jsem byla uh, již ve výboru ITRE v dřívějším mandátu uh, eh, spravodajkou. A já říkám, jestliže někdo jiný ze frakce ECR eh, e bude se chtít touto věcí zabývat a jít na trialog, je to také možné. A jinak uh, a informovat nás, jaká je tady pozice. A kdybyste si přáli, aby se tyto dvě funkce oddělily, tak je to takto možné. Ale opakuji, je třeba jasně hájit pravomoci našeho výboru. Jak víte, to je pro mě klíčové. Přicházejí další eh, členové výboru do sálu, takže myslím, že se můžeme pustit do stanoviska Marlen Mizy o eh, jednočlených eh, společnostech s ručením omezeným. Máme tady celkem 129 pozměňovacích návrhů a můžeme vřele poděkovat zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Tady bylo opravdu velké množství pozňovacích návrhů. Já sama jsem jich řadu 131 eh, eh, byly pozměňovací návrhy o SAD, EPP, ECR a ALDE, GUE e a pak eh, ještě mých více než 100. Takže mm, tady je velká, velký přínos ze všech těchto pozměňovacích návrhů. Vidíme tady i určité schody názoru, ale také určité rozdíly názoru eh, v této věci. Já jsem si jistá, že eh, se dostáváme do eh, situace, kdy chceme podpořit podnikání, kdy chceme přispět k tomu, aby bylo více práce, chceme zlepšit ekonomickou situaci. A to je také rozsah této zprávy to všechno chceme, ale cesty, jak se k tomu dostat, jsou různé. E, všichni nejsme pro stejné cesty. Je tady opravdu tolik pozměňovacích návrhů, že já aspoň některé důležité objasním. Začnu e, návrhem 116. E, to předložilo několik členů SAD, nejenom z IMCO, ale také z Jury a EMPL. Eh, apeluje se na eh, úplné odmítnutí eh, návrhu komise a to myslím, že také je všeobecná linie mé frakce. Další sporný bod s návrhem komise se týká toho, kdo by měl být dotčen malé, střední, velké podniky. Tady v tom je také neschoda. A obecně se shodujeme v tom, že si nepřejeme vytvářet 29. Eh, režim, který by se přidal k těm 28 členských státech. Takže to je také jasné z návrhu. Několik pozněvacích návrhů řeší otázku, zda by to mělo eh, zasahovat do vnitrostátního práva. A tady je všeobecný názor, že ne, že by to nemělo zasahovat do, všeobec, do vnitrostátního práva. To je celkově schoda u tohoto stanoviska. A mnoho pozměňovacích návrhů se shoduje v tom, že bychom měli respektovat eh, podnikové právo eh, členských států i pracovní právo členských států. Takže ehm, harmonizace tohoto práva není zcela nezbytně nutná, abychom dosáhli našich cílů a já to podporuji, tento názor. Další otázka, jednotné sídlo, jediné sídlo. Tady je opět řada pozněvacích návrhů a z návrhu LIBE eh, je eh, také názor, že by se otázka jednotného sídla měla respektovat podle registrace. Tady je také celkem relativně velká schoda. Eh, Articles of Association. To je také další téma, eh, kterých se týkaly pozměvací návrhy, o tom, co by to mělo obsahovat. Pozměvací návrh 1 a 3 od Sergio Coferatiho a eh, Anderson. Tady vlastně nacházejí určité řešení od takového toho maskovaného zaměstnání. Je tady pozměňovací eh, návrh k eh, registraci online a k tomu, jak bude identifikace jasná o tom, jak eh, zdatní jsou ti lidé, kteří se registrují online. A v neposlední řadě je tady pozměňovací názor, který se týká Um, akciového kapitálu. Eh, tady také byla řada pozměňovacích návrhů, které eh, se týkala akciového kapitálu a také o toho, jak vytvořit právní eh, výhrady a co by to mělo představovat. To jsou hlavní sporné body u tohoto um, důležitého tématu, které je tak trošku horkým bramborem. A systém registrace by se měl zjednodušit, měl by, měly by být nízké náklady, měla by se snížit byrokracie a mělo by se podporovat větší podnikání na tomto velkém jednotném trhu. Ale neměli bychom to udělat tak, že obětujeme kvalitu kvantitě. Mám na mysli kvalitu registrace, jak Eh, bylo řečeno, myslím, že všichni chceme stejný cíl, všichni chceme, eh, aby tady byl dobrý rozvoj ekonomiky, ale vidíme různé nástroje, jak toho dosáhnout a tady se budeme snažit najít eh, kompromisy u těch sporných i schodných bodů. Děkuji. Sorry. Um... Dobrá. Za EPP Ivan Štefanec. Děkuji, paní předsedkyně. Já obecně podporuji návrh Evropské komise a jsem přesvědčený, že bychom se měli držet cíle tohoto návrhu, to znamená rychlá, levná registrace nových podniků tohoto, trhu, aby, tohoto typu, aby mohly působit na jednotném trhu, čili ehm, tady Eh, ta, ten základní kapitál eh, by měl být eh, stanovený nízký, třeba jedno euro, aby mohli se registrovat online a aby se zredukovaly administrativní náklady. Já chápu ten konsenzus, který tady se jeví, jsem připraven ke kompromisům, například co se týče Eh, zjednodušení postupů v členských státech, kdy členské státy budou rozhodovat o tom, jestli ten stávající postup si ponechají nebo jestli budou měnit. Také podporuji návrh na nalezení kompromisu eh, při vytváření eh, rezerv ale musíme mít stále na paměti, že cílem je hlavně zjednodušit postupy, redukovat administrativní náklady a to je úzce spojené se zaměstnaností, s pomocí novým podnikatelům, protože my je hodně potřebujeme. Protože zaměstnanost je pro nás, pro všechny, skutečně prioritou číslo jedna. Děkuji. Děkuji, Dan Děkuji za EKR. Souhlasím s tím, co tady právě zaznělo ohledně návrhu komise. My také podporujeme tento návrh. Myslíme si, že to je nejlepší cesta ku předu. Já jsem předložil několik pozměňovacích návrhů spolupodepsaných několika členy s podporou pana Guga eh, a chtěli bychom Eh, aby eh, ten návrh eh, jak si, po, si ponechal ten základ, co komise žádá. Nesouhlasíme s návrhem stanoviska, že bychom měli vytvořit z toho novou formu podniků malých a středních. Já jsem své pozměňovací návrhy soustředil na několik klíčových otázek, ty se týkají vnitrostátního práva, silnějšího pří, společného přístupu a a um, jaksi na, nastolení prostředí, které bude příznivější eh, pro podnikání a e, byl bych pro e, to vypustit e, ustanovení, která se týkají distribuce, protože si myslím, že v té každodenní požadavky na fungování by neměly být stanovovány na evropské úrovni, ale na úrovni národní. Na evropské úrovni je možné zajistit pokrok třeba v oblasti elektronické registrace kapitálové, eh, kapitálových požadavků. To je, myslím, klíčové téma. Eh, tady ten požadavek by měl být co nejnižší, proto aby vytvoření podniku eh, bylo co nejsnažší, protože ono je už tak dost drahé založit si firmu a je zbytečné ještě tedy to podnikatele zatěžovat po nějakou vysokou eh, povinnou eh, částkou tedy toho podnikového kapitálu. A hm, jakožto zákonodárci bychom se neměli bát nechat podniky zkrachovat. Podniky eh, často Eh, když prostě ne, neuspějí, tak zaniknou a potud, pokud existují zákony, jako třeba zákon o insolvenci, tak bychom neměli jak si jim bránit. Eh, a politika na evropské úrovni by měla hlavně sloužit k podporování eh, lidí v tom, aby využili příležitost a zakládali podniky, vytvářeli pracovní příležitosti Eh, protože eh, to je, to je, to je cesta před. Děkuji. Eh, Tony G. To je dobrá cesta, tak to, co se mi líbilo. Rozhodně potřebujeme změnu, potřebujeme zaměstnanost, mladí lidé, kteří sedí doma, Eh, jsou odříznutí od světa a někdo je snadno nezaměstná. Online registrace eh, je jaksi kriticky něco nového, něco, co může čerstvého, co může změnit Evropu. Je to snadné, jednoduché, online registrace. A co se týče bezpečnosti, některé členské státy už hlasovaly před deseti lety, třeba jako Estonsko, hlasují, no, volí online. Takže prostě proč ne, my eh, dejme tomu příležitost a měli bychom dbát na to, abychom nevytvářeli situace, kdy některé členské státy budou bojovat e, za nějakou formu orgánů, které budou s lidem chodit domů, e, aby jim registrovali firmu, nebo naopak, aby tito lidé museli tam docházet. E, tady jaksi důležité je také, aby se nezvyšovaly poplatky a e, snaha je, aby to bylo co nejjednodušší. Digitalizace, e, to je klíč. My musíme dovolit e, redukci administrativní zátěže a podniky by měly mít možnost své smlouvy registrovat digitálně. To je velmi důležité. I ten kapitál jedno euro, to je významný signál pro, pro začátek a když eh, pro, ti, eh, to mladí lidé potřebují založit podnik, no tak mohou třeba dostat grant nebo eh, existují různé projekty na podporu, takže dejme skutečně mladým lidem prostor Eh, a když dostanou grant, tak budou mít dobrý pocit, že Unie pro ně něco dělá a eh, to by mohla být určitá forma revoluce. Ono to nebude znamenat moc peněz, ale vytvoří to mnoho pracovních příležitostí, spousta lidí dostane práci a to bude skutečně změna, takže pojďme do toho. Um, Jiří Maštálka a poté Julia Reda a Pascal Zázelené se hlásí. Merci, mém, merci, mém. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vystoupit jménem, promiňte, Já se pokusím eh, postupovat jasně a přehledně, tak abych uspokojil novináře, početné novináře, kteří nás sledují a kteří se těší práci tohoto výboru. Takže nejdříve bych se chtěl, eh, bych chtěl umluvit eh, Julia Reda, protože paní předsedkyně hovořila o 116 a zelení se chtěli připojit eh, k této záležitosti. Byl to technický problém, který zabránil tomu, že jsme se nemohli zavčas vyjádřit k tomuto pozměňovacímu návrhu, ale zelení se připojují k tomuto návrhu. Nyní přečtu to, co Julie mě požádala, abych přečetl. Takže skupina zelených je velmi skeptická k tomuto návrhu. Ehm, je obtížné pro nás vyhodnotit přidanou evropskou hodnotu, ale nemáme žádné potíže s tím, abychom zmapovali rizika. Nejenom to souvisí e, s rizikem z hlediska podpory individuálního podnikatelství, ale je tady obrovské rozpětí také pro zneužívání. Tento návrh by mohl usnadnit takzvané e, stínové firmy, e, které právě chtějí uniknout placení daní. Komise uvažuje o tom, že přijme různá opatření v daňové politice, takže to je zdrojem určitých otázek. Eh, je také problém v tom, že často tento společník nebude skutečným majitelem této společnosti a může to poškozovat eh, společnost. Dále jde o to, aby tady byla spravedlivá soutěž mezi podniky, zvláště pro jednotný trh. Některé skupiny mají samozřejmě mnohem více prostředků pro to, aby vytvářely tyto, eh, tato místa. Takže z tohoto důvodu chceme odmítnout tento návrh. Děkuji, Jiří Maštal právě dorazil. Budete chtít vystoupit? Okay. In which case Andrea Schwab. Ne, dobrá, takže Andrea Schwab. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajce za to vystoupení. Já si myslím, že v tomto výboru je široká většina ohledně toho, že musíme zajistit, aby občané, kteří chtějí zahájit podnikatelskou činnost, mohli tak učinit velice rychle. Musíme odstranit všechny byrokratické překážky, které tady existují, to bychom měli zakázat. Nicméně, z hlediska podnikatelské činnosti a jejího započetí a potom e, ručení v případě zakládání společnosti, tak tady vidím určité rozdíly. A e, myslím si, že to můžeme vysvětlit tím, že jsme proti byrokratizaci. Bez pochyby v oblasti vytváření společnosti je celá řada bodů, kde je možné zlepšit tyto postupy, zjednodušit zakládání společnosti. Je tady také celá řada bodů, o kterých můžeme samozřejmě diskutovat. Ale já se domnívám, že v konečném efektu musíme být opatrní protože zakládání společností by nemělo vytvářet eh, bubliny na tomto trhu, kde by vznikala celá řada společností a nikdo by přesně nevěděl, kdo je ze zákona odpovědný za aktivity těchto společností. Proto budu rád, když ještě zvážíme na tomto základě, zda online zakládání eh, by mm, nemělo být porovnáno se zakládáním na dálku, kde právní jistota by byla v každém případě možná. Takže budu rád, když se zamyslíme nad eh, tímto podnětem. Srdečné díky. So Evelyn Gephardt and then... Dobře, takže nyní Evelyn Gephardt a potom... Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat mojí kolegyni za tu tvrdou a dobrou práci, kterou provedla. A není to jednoduchá záležitost protože zjednodušení a zakládání podniku, to je sice krásná věc, ale i já se domnívám, že deregulace není vždy nezbytně tou správnou odpovědí. A v této oblasti a právě v, této, v tomto návrhu komise je celá řada určitých mezer, kde se právě může odehrát to, co se děje, že se Eh, vlastně poškozují práva zaměstnanců. A je tady tedy celá řada věcí, které se musí vyřešit. My nemůžeme jenom jednoduše říct si, budeme deregulovat. A v tom případě totiž ty velké podniky prostřednictvím těchto SUP se mohou dostat eh, do jiných států a opatřit si vlastně licence. A proto bychom měli dávat pozor na to, aby ten způsob, jakým budou vytvářeny SUP, byl velmi seriózně prodiskutován. I já mám potíže s online registrací. Tady musíme dávat pozor a musíme zajistit, že nebude docházet k zneužívání tohoto způsobu registrace společností a že zde bude systém autorizace Eh, který bude v pozadí tohoto postupu, tak aby se mohlo zajistit, že ty osoby, které otevírají tyto podniky, jsou skutečnými společníky té zakládané společnosti. To je dilema, kterému čelíme a musíme přesně promyslet, jak budeme zacházet s těmito otázkami. Ale přesto všechno děkuji za dobrou práci. Thank you. Maria Grappini. Mulțumesc uh, mult și eu încep prin a felicita pe raportoare. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat naší zpravodajce a také stínovým zpravodajům. Bylo eh, vytvořeno mnoho pozměňovacích návrhů, takže je zřejmé, že všechny politické skupiny se zajímaví, zajímají o tuto problematiku a chtějí zlepšit tento legislativní akt, který je důležitý. Já mohu souhlasit s Andreasem, který vystoupil. Tady může vzniknout bublina v eh, ekonomice a to z dlouhodobého hlediska. Takže nesmíme nyní eh, se zabývat pouze krátkodobými účinky Eh, bude registrováno mnoho podniků krátkodobě, zaměstnanost poroste, ale my se musíme podívat také na dlouhodobost. Někteří říkají, že bychom neměli mít strach před tím, že některé společnosti zbankrotují. Ano, to je pravda, ale je důležité eh, vědět, že to nebudou vždy ty stejné společnosti, budou to jiné společnosti, které budou krachovat. A co se týče mm, nekalé soutěže, to je další nebezpečí. Možná, že tyto společnosti SUP mm, nebudou vždy eh, legálně zodpovědné. Jedná se o ručení za vedení dané společnosti. Nejde jenom o to, že tady Eh, mohou eh, být vytvářeny stínové společnosti, eh, ale může se také stát, že například pod mým jménem bude zaregistrována určitá společnost. A v takovém případě se nemusí toto nějak prokazovat, nemusí se prokazovat, že ten člověk skutečně žije v tom místě, nemusí prokazovat nějaké smlouvy o pronájmu. Eh, musíme promyslet ještě ručení vedoucích eh, těchto společností. V mých pozměňovacích návrzích jsem řekla, že je nutné zajistit, že ředitelé budou odpovědní. Potřebujeme zjednodušení, to je pravda, a subsidiarita musí být eh, zajištěna. Ano, ale neměli bychom vytvářet dvě kategorie společností podniky, které budou podléhat jednomu systému, kde bude zajištěno určité ručení a na druhé straně budou vznikat eh, firmy, kde tato pravidla nebudou platit. Musíme vždy vědět, kde je sídlo a kdo je odpovědný v případě eh, registrace. Anin. Thank you very much. Um... Děkuji. Ehm, toto bylo všechno ehm, jaksi nápomocné příspěvky, co se týče návrhu je hlavně důležité, co říkala teď Maria, to znamená ten pojem SUP, který by měl být celý odstraš, odstraněný, ten 29. režim a e, to proto, abychom e, respektovali pracovní právo, podnikové právo a tak dále v členských státech. To znamená, cokoliv v členských státech platí dnes, bude platit i pro podniky, které by byly elektronicky registrované. Takže já se domnívám, že takto by se to mělo asi vyjádřit. Já děkuji stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a doufám, že mm, a jsem přesvědčena, že najdeme nějaké řešení. Děkuji. Děkuji i za vaši důvěru a vaše vystoupení i kompromisní Eh, eh, návrhy 23. Eh, dubna bude termín pro předložení pozměňovacích návrhů a 7. května toto projednáme. Děkuji. Tedy, takže nyní přistoupíme k hlasování. První je na cestě k obnovení schody o vymáhání práv duševního vlastnictví či plán EU. Je to stanovisko Katrin Styler eh, a mm, příslušný je výbor Jury. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Eh, proti? Návrh pět pro, proti, eh, schváleno. Na, kompromis dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tři pro, Promiňte, říká paní předsedkyně, kompromis 2 se skládá ze dvou částí, takže kdo je pro první část proti, zdrželi se, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, Toto bychom si měli zkontrolovat, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu elektronicky. Close, close the list. That's carried. Um, takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 13, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14, 15 až 19 odpadly. Ty jsou pokryté pozměňovacím návrhem. Kompromisní 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 24 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 30 pro, s ústním pozměňovacím návrhem pana Reda pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 podpadá, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 stažen, 35 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 vypuštění, kde pro, proti, zdrželi se, odpadlo 38, eh, 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno a nyní hlasujeme o celém návrhu v pozměněném znění. Three more to vote. Končím hlasování. Takže návrh byl přijat, 30 hlasy pro, jeden proti, 3 se zdrželi, takže blahopřeji zpravodaji. Takže děkuji, to jsme stihli. Další eh, děkujeme za hlasovací seznamy. Děkuji. Eh, druhá zpráva, to je také stanovisko Katrin Steyler, eh, je, týká se to prováděcí směrnice Evropského parlamentu a rady ehm, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 2 pro, proti, zdržel se eh, zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 12 ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro? Proti? zdrželi se, to myslím bylo zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14 pro, proti, toto si zkontrolujeme elektronicky, prosím, pozměňovací návrh 14, zahajuji hlasování. That falls 17 uh, to... Eh, zamítnuto 17 ku 19. Kompromisní návrh 3 pro. První část pro. Proti. Takže to zkontrolujeme elektronicky. Budeme hlasovat o první části kompromisního návrhu 3. že to bylo přijato a druhá část kompromisního návrhu, tři kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se. Toto si tedy zkontrolujeme elektronicky. One EPP. E jeden, o jednoho EPP, EPP je moc. Mám jednoho navíc z EPP. Tak přijato. To bylo 29. Kompromisní eh, návrh 5 pro, První část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to přijato. Můžeme to také ověřit. Takže 21 pro, 15 proti přijato. Kompromis 5, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Eh, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 Kompromisní návrh 6. Ověříme. Přijato. 21 hlasů pro, 16 proti. Jeden se zdržel. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 53 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to odpadá. Ověříme. Je to návrh 53. Končíme hlasování? Ano,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 Kompromis 9 pro, omlouvám se. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, první část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, to bych ráda ověřila. Druhá část kompromisu 9. Přijato o jeden hlas, 20 pro, 19 proti. Kompromis třetí část tohoto kompromisu 9 pro, proti. Zdrželi se? Přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 72 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 10, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, tak to také ověříme. Druhá část kompromisu 10. Takže o jeden hlas to je zamítnuto. A jdeme dál. o tom jsme hlasovali a od, bylo to zamítnuto. A kompromis 10 jsme právě teď dokončili. A teď budeme hlasovat o celém textu takto pozměněném elektronicky. Ještě dva nehlasovali? Dobrá, končíme hlasování. Přijato 34 hlasy pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Děkuji. Blahopřejeme za eh, toto množství práce. A teď se dostáváme eh, ke stanovisku o doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic, tedy TTIP. Navrhovatelka Deta Charanzová asi by ráda promluvila. Děkuji, Vicky. Já bych eh, ráda aktuálně informovala kolegy o nedávném eh, donostech. Minulý týden komise a USA schválili společný text o veřejných eh, službách. Je to kompromisní text, který potvrzuje, že veřejné služby budou vyloučeny z jednání. Já doufám, že Toto reaguje na některé obavy, které měli občané a umožní nám to soustředit se na jiné důležité eh, věci z těchto jednání. Pokud je o naše stanovisko, ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům za spolupráci, eh, za kompromisy, eh, o kterých budete hlasovat, ty byly schváleny většinou politických frakcí o klíčových bodech zajímajících IMCO. Politické sdělení je tady důležité. Chtěli bychom eh, tedy říci, tady jde o malé a střední podniky, spotřebitele, eh, pravidelná spolupráce a celá řada dalších bodů, která eh, je pokryta. Poslední kompromisní text o SDS to se obávám, že tento, toto téma nespadá do pravomocí našeho výboru, takže chtěla bych poprosit příslušné frakce, aby schválili toto stanovisko. Já už nemohu dát slovo v této fázi dalším řečníkům, pakliže to není naprosto nezbytné pro vlastní hlasování. Já myslím, že už jsme už přikročit k hlasování. Eh, měli jsme na toto téma již mnoho eh, diskuse a teď už je třeba hlasovat. Eh, jedna a dvě jsou technické pozměňovací názory, tři a čtyři se týkají vypuštění. Hlasujeme společně pro, proti. Ověříme. To je Takže tady to je zamítnuto, protože máme schodné, shodný počet hlasů. Kompromisní návrh číslo jedna. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, odpadá, tedy zamítnut. Dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, odpadá. Dvacet tři pro, proti, zdrželi se, odpadá. 58 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 49 staženo, 50 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 51 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 203 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 200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 Já myslím, že tady, kdybyste chtěli ověření, ověříme, ale já myslím, že je to stále stejná um, většina. 157 uh, pro, proti, zdrželi se. Odpadá 206 pro, proti, zdrželi se. Odpadá 53 pro, proti, zdrželi se. Odpadá 54 pro, proti, zdrželi jste. Odpadá 57 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 59 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, odpadá. 60 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Promiňte, schváleno, říká předsedkyně. Kompromis 3 je schválen, opravuje se předsedkyně. 65 pro, proti, zdrželi se, odpada. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, prošlo. 73 je technický, 71 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 75 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 77 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 79 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 72 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 94 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 74 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 115 pro, proti, zdrželi se, Odpadá. 81 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 95 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 83 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 85 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 5. Je tady i ústní pozměňovací návrh od EPP. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 ke kompromisu 5. Pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Promiňte, schváleno. Ano, tady musím jít trošku pomaleji, abych eh, to eh, všechno stačila zpracovat. Takže tady máme ještě 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti, zdrželi se odpadá. 116 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 122 pro, 122 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme ke 149. Ne, je to tak. 149. To je nový paragraf 7a. Pro, proti, zdrželi se, odpada. 147, 147 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 150 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 152 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155. To je dodatek ke kompromisu 9. Pro. Proti. Zdrželi se? Odpadá. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, ne, omlouvám se, odpadá. Takže rovnou kompromis 10 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. A druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže se dostáváme ke 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, omlouvám se. Můžeme to ověřit. Ověříme 114. Ověříme 114. Ověřujeme 114. odpadá. 119 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 123 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 180 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12, kompromisní návrh 12, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, pro, proti, zdrželi se, přijato. 202, pro, proti, zdrželi se, přijato. 204, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat je kompromis 14. 215 jako dodatek k kompromisu 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 a 222 byly staženy, takže kompromis 15 pro, proti, Zdrželi se? Kompromis eh, odpadá, ale radši to ověříme. Kompromis 15 ověřujeme elektronicky. Ano, odpadá. Návrh 159 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 48 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 55 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 151 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 223 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 224 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 225 pro, proti, zdrželi se, odpadá. A 226 pro, proti, zdrželi se, odpadá. A nyní hlasujeme o celém stanovisku takto pozměněném. Elektronicky končíme hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 18 proti, jeden se zdržel. Děkuji. Um, Mrs. Gephardt. Ja, danke schön, Frau. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěla velice poděkovat paní Charancové za tu dobrou práci a za způsob, eh, jakým spolupracovala s naší politickou skupinou. Eh, je tady několik eh, červených linií, které máme v naší skupině, zvláště co se týče eh, služby, které jsou v obecném zájmu a co se týče zvláště pozitivního seznamu. A dále eh, je tady jedna otázka, kde jsme udělali návrh z hlediska ISDS z hlediska lepšího vytváření eh, a tak, aby to odpovídalo také státním principům. Bohužel tyto otázky nebyly převzaty a proto pro nás jednoduše nebylo možné eh, toto stanovisko odsouhlasit, takže mě je to velmi líto protože mm, opravdu eh, jsme eh, se snažili o jasná stanoviska z hlediska našeho výboru a mohli jsme mít tedy jaksi jasnější pozici. Thank you very much. Děkuji vám. Na vysvětlenou, vím, že některé ty body, které jste zmínila, byly, jaksi to byla otázka pravomoci a příslušnosti tohoto výboru, takže nepochybně budou zaznívat e, tyto námitky znovu. Je škoda, že nedosáhneme větší většiny, ale spousta lidí do toho investovala mnoho práce, ale každopádně to bude ještě vyžadovat mnoho úsilí. Takže díky za e, vaše vysvětlení. So I've, I've just, um, on the next... Co se týče dalšího hlasování, na straně 8 vašeho hlasovacího seznamu u pozměňovacího návrhu 131 což je pozměňovací návrh pana Bojsa, tak tam bude oddělené hlasování o e, návrhu 131 a není to pokryto kompromisním návrhem. Takže o tom návrhu 131 budeme hlasovat samostatně a nezávisle na kompromisním návrhu. Takže to jsem chtěla říci, než začneme. A také SND stáhli pozňovací návrh 42. Takže návrh 42 o tom hlasovat nebudeme. Snažím se to najít. Je to úplně na konci celého hlasovacího seznamu. A to bylo tedy staženo 42. Ještě co se týče seznamu EPP, tady je chyba. 116, my hlasujeme pro. Takže tady mluvím za EPP. Samozřejmě pokud socialisté se k nám chtějí přidat, tak by to bylo výborné. So, let us now move Dobrá, takže teď přistoupíme k hlasování. Jedná se o návrh stanoviska Larry Komi, jedná se o ochranu nezveřejněného know-how a obchodních informací obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Takže pozměňovací návrh 16, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 13 ve třech částech, to je pro první část, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Dobrá, takže si zkontrolujeme. Elektronicky budeme hlasovat o třetí části kompromisního návrhu 13. Končím hlasování, takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 1 stažen, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 2 pro, proti, to budeme kontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 2. Návrh byl přijat o jeden hlas. Návrh 82, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 5, pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se eh, to 86 pro, proti, zkontrolujeme hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 86 elektronicky. Schváleno 87 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromisní Návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 95 pro, proti. Tady budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 95. Návrh byl přijat. 96 pro, proti, zdrželi se 97 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, 8 a 9, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 11, pro, proti, zdrželi se schváleno, 105 pro, proti, drželi se zamítnuto, 106 pro, proti, drželi se schváleno, 107, tak si to zkontrolujeme elektronicky. Je to hlasování o pozměňovacím návrhu 106. Návrh byl zamítnut, dobrá. Musím lépe naslouchat sekretariátu. 107 pro, proti, zdrželi se, se zamítnuto 108 pro, proti. To není jasné, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 108. zamítnuto. 109, to je pokryto kompromisem. Eh, návrh 3. Kde pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 111. Ne, to odpadá, když byl přijat návrh 3. Takže kompromisní návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 131. To je pozměňovací návrh Busoj. Ten je tedy navíc ke kompromisnímu návrhu, to je ten, o kterém jsem hovořila na začátku, je to na konci strany 7, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. It falls. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato 151, 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 157 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 159 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromisní návrh 15. Ten souvisí také s kompromisním návrhem 4. Takže kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 165 pro, pro proti, eh, schváleno 166 je totožní, návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zkontrolujeme omlouvám se, ne, devítka byla přijata, říká paní předsedkyně. 172 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 176 7 pro, proti 177 budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 177. That's carried přijato. 173 pro, proti, zdrželi se. 173 vlastně odpadlo, o tom nehlasujeme, takže kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 182 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 183 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 184 pro, proti eh, přijato, 180, 107 eh, pro, proti 188 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, 11 eh, pro, proti. Pozměňovací návrh 11. pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 193 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 13 to je jazykový, 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, ústní pozměňovací návrh na vypuštění bodu A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 196 odpadá. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 200 odpadlo, 201 oddělené hlasování první část, to je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část byla stažena. 203 pro, proti, zdrželi se, odpadlo 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 205 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto 206 pro, proti, zdrželi se, to si zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 206. Zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 208 pro, proti, zdrželi se. Za, přijatost 209 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 217 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 218 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 221 pro, proti, zdržuje se zamítnuto 222 a 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 224 a pro, proti, zdrželi se zamítnuto 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 226 pro, proti, zdrželi se, tady to si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 226. Tedy zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 zdrželi se, kontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 22. Návrh byl přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, proti, zdrželi se zamítnuto 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 30 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30 Možná si zkontrolujeme hlasování ohledně pozměňovacího návrhu číslo 35 elektronicky. 35. Prosím vás, budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 35. Pozměňovací návrh byl zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Chcete to zkontrolovat? Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 36. Is carried. Návrh byl přijat. 37 pro, proti zdrž... O návrhu 37 budeme také hlasovat pro kontrolu elektronicky. Oh. I'm wrong. Thank you. That, that one is fallen. Okay. Amen. Tak a dále máme návrh 38. Ten odpadá. 40 odpadá. 41 pro proti, zdrželi se, odpadá. 42 bylo staženo. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, omlouvám se, 44 zamít, odpadá, čili nemusíme hlasovat. Návrh kompromisní 4 pro. A nemusíme hlasovat. Děkuji, že mi to připomínáte, protože to bylo pokryto v kompromisu 15, takže rovnou 51. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Prošlo. 52. Odpadá 53 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 54 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 55 pro, proti, zdrželi se, odpadá, 56 pro, proti, zdrželi se, odpadá, 57 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 58 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekla, že to bude lepší ověřit. 58 ověřujeme. 58. Odpadá. 59. Pro, proti, zdrželi se odpadá. 60 je staženo, 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, ověříme 63. O jedno, o jedno nepřijato. 62 pro, proti. Myslím, že 62 také ověříme. Už to skoro bude. Ještě jeden nehlasoval. Končíme hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 64 pro, proti, Zdrželi se. Ověříme 64. 64 ověřujeme. Prošlo. 65. Pro. Proti. Zdrželi se. Odpadá. 66. To už bylo pokryto a tím pádem můžeme hlasovat o celém textu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A blahopřeji navrhovatelce. Zpravodaji. Děkuji, že jste trpělivě vydrželi celé toto hlasování. Některé um, byly Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem chtěla pouze poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům. Myslím si, že to je opravdu téměř zázrak, který se přihodil, takže ještě jednou díky za spolupráci. Um, thank you for... Děkuji. Uh, děkuji za tuto práci. Eh, při posledním hlasování v tomto bloku to bylo eh, stanovisko Pascala Duranda. Děkuji, děkuji opravdu za zázračné dodržení časového harmonogramu. To bylo stanovisko o nařízení eh, Evropském fondu pro strategické investice. Eh, takže pro, proti, zdrželi se. Odpadá. 37 pro, proti. Eh, asi ověříme. 37 ověřujeme. Ještě tři nehlasovali. Ještě tři lidé, prosím, hlasujte. Budeme končit s hlasováním a prošlo to o pět hlasů. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, prošlo. Kompromis šest ve dvou částech. Pro, proti, zdrželi se, prošlo. Druhá část pro, proti, zdrželi se, odpadá. 46 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 47 pro, pro, proti, zdrželi se, odpadá. 48 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 49 pro, proti, ověříme. Ověříme 49. Já myslím, že to prošlo. Ano, prošlo. 50 pro, proti, zdrželi se. Od 51 pro, proti, prošlo, 52 pro, proti, zdrželi se, prošlo, 53 pro, proti, zdrželi se, odpadá, 54 pro, proti, zdrželi se, odpadá, 55 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 56 pro, proti, zdrželi se, odpadá, 57 pro, omlouvám se, to je kompromis 7 teď. Pro, proti, zdrželi se, prošlo, 60 eh, pro, proti, šedesátka prošla. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, prošlo. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, prošlo. 9 pro, proti, prošlo. Kompromis 5 pro, proti, prošlo. 11 pro, proti, ne, 11 odpadá. 78 odpadá, takže 80 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 82 pro, proti, zdrželi se, odpadá. 83 pro, proti, zdrželi se, prošlo. Chcete to ověřit? 83? Já myslím, že to prošlo. Ověříme. Končíme hlasování 83. Prošlo. 84 pro, proti, zdrželi se. 85 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že 85 odpadá. Ověříme 85. Ověříme. Takže prošlo. 86 pro, proti, zdrželi se prošlo, 87 pro, proti, prošlo, 88 pro, proti, prošlo, 89 pro, proti, odpadá. 90 pro, proti prošlo, 91 pro, proti odpadá, 92 to je vypuštění pro, proti, zdrželi se, prošlo, 93 také vypuštění, 94 pro, proti, zdrželi se, prošlo, 95 95 pro, proti, ověříme. 95 ověříme. Is passed. Prošlo. 12 eh, pro, proti, zdrželi se, prošlo. 13 pro,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 Kompromis dvě ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, prošlo. Druhá část pro, proti, zdrželi se, odpadá. Třetí část pro, proti, zdrželi se, odpadá. Ostatní tady nám odpadá, takže kompromis 8. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, prošlo. 3 pro, proti, zdrželi se, prošlo. 91 pro, proti, zdrželi se, odpada. 32 pro, proti, zdrželi se, odpadá. Ověříme, ověřujeme 32. 32 ověřujeme. Ověřujeme. Prošlo. Omlouvám se. 33 odpadá. 3 pro, proti. Myslím, že to prošlo, ale můžeme to ověřit. Ověřujeme návrh 3. Ještě jeden má hlasovat. Takže prošlo. 34 pro. A to odpadlo. Konečné hlasování o celém textu. Děkuji vám, děkuji. Takže 30 hlasů pro, 6 proti, 2 se zdrželi.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 Thank you. If we can move to the next part. Děkuji, takže nyní přistoupíme k dalšímu bodu na programu. Já poprosím uh, kolegy um, o ticho, budu předseda této části, takže nyní pan Jiří Pospíšil z EPP. Eh, slyší mě někdo? Kolegové, prosím, opouštějte sál v tichosti. Buďte tak hodní, pane Pospíšile, jste zde? Výborně, ano, takže já vám dávám slovo, prosím. Děkuji pěkně, paní předsedající, a kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych eh, stručně uvedl nařízení Evropského parlamentu a rady, které se týká požadavků vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích ten název eh, zní velmi odborně ale v zásadě jde z pohledu právního o relativně jednoduchou věc jde o stanovení limitů pro spalovací motory které jsou umístěny v takových zařízeních která se nepoužívají běžně na silnicích e, v daném návrhu nařízení je nejprve definováno to co vše spadá pod nesilniční pojízdné stroje. je to opravdu Eh, celá řada různých zařízení od eh, menších zařízení která jsou držena v ruce až po pásové stroje lokomotivy a jiná řekněme eh, technicky složitá zařízení je třeba říci že tato právní úprava není úplně nová navazuje na dosavadní úpravu která ovšem byla obsažena ve směrnici nikoliv v nařízení a to ve směrnici ninety seven sixty eight es Eh, tato směrnice byla v minulosti opakovaně měněna a praxe jasně ukazuje že není úplně dokonalá protože mimo jiné eh, neobsahuje nebo nevztahuje se na celou řadu různých pojízdných eh, strojů a na určité kategorie motorů proto se komise rozhodla předložit tento nový návrh který by měl lépe upravit eh, požadavky na emise u eh, takovýchto motorů. na úvod eh, celého návrhu jsou legální definice podíváte li se na mm, návrhy pozměňovací které jako zpravodaj předkládám tak ty definice rozšiřujeme například na tzv. náhradní motor což je mimořádně zajímavé téma celá řada debat eh, jejichž jsem byl účasten a která se týkala právě eh, debaty nakolik tato nařízení poškodí nebo může zasáhnout eh, výrobce takovýchto zařízení ale také provozovatele již existujících zařízení kde se například mění motor tak právě na základě této debaty vzešel můj pozměňovací návrh který se týká náhradního náhradního motoru. E, týká se to případů kdy například e, v, ve větším stroji typu lokomotiva v průběhu e, existence tohoto stroje dochází k výměně motoru. a je samozřejmě otázka nakolik se nové nařízení má týkat již existujících strojů existující například lokomotivy ve které teprve po účinnosti nařízení dojde k obměně motoru. vzniká velmi odborná technická komplikace komplikovaná situace a v zásadě odborná veřejnost se shoduje na tom že v již existujících strojích pokud dojde k výměně motoru pak by toto nařízení se nemělo na tyto již existující stroje před účinností nařízení vztahovat. a to proto že ty nové motory budou mít zcela jiné parametry jinou velikost a do starých strojů by se nové motory jen obtížně implementovaly obtížně umisťovaly. takže to je důvod proč zde definujeme náhradní motor a proč jaksi si říkáme, že u něj by měla být určitá výjimka celá ty, pozměňovací návrhy jsou vedeny snahou na jedné straně samozřejmě chránit životní prostředí chránit ovzduší na druhou stranu připravit takové nařízení které bude v praxi realizovatelné tak aby se výrobci takovýchto zařízení připravili měli dostatečnou lhůtu na přípravu nových parametrů svých výrobků to znamená aby příliš zbrklé zavedení tohoto nařízení nepoškodilo konkurenceschopnost evropského evropských výrobců to je ten jeden balík řekněme pozměňovacích návrhů a druhý se týká to jsou ti výrobci a druhý, druhý balík se týká již provozovatelů a to jsem uváděl na příkladu právě již funkční například lokomotivy to znamená pokud již provozovatelé mají před účinností nařízení své lokomotivy stroje a tak dále a budou teprve následně měnit motory tak aby mohli tato svá drahá eh, zařízení tyto své drahé stroje dále používat a motor změnit a nemuseli tedy eh, pod eh, vlivem nového nařízení kupovat nové mašiny nové stroje a zvyšovat tak své náklady. takže mojí úvahou bylo najít balanc mezi ochranou životního prostředí a nepoškodit výrobce ani řekněme uživatele takovýchto složitých a finančně nákladných zařízení. uvádím příklad právě tu lokomotivu kde jsem byl účasten mnoha debat s provozovateli lokomotiv. bylo mi řečeno že během života lokomotivy dochází několikrát k obměně motoru a že zkrátka kdyby musely být vyměněny kompletně všechny lokomotivy po účinnosti nařízení mělo by to pro provozovatele obrovské ekonomické dopady. takže tolik asi velmi stručné představení tohoto podle mého názoru ne až tak právně složitého eh, návrhu nařízení. já sám osobně tedy podporuji tento návrh eh, je zde zcela jasný veřejný zájem mít lepší a kvalitnější úpravu Eh, limitů pro eh, plynné emise protože ta nová úprava která eh, tady dnes je předložena se týká přiměření emisí nejen hm, objemu množství částic ale také jejich hmotnosti to znamená lépe je vystiženo to nakolik dané zařízení zatěžuje životní prostředí. tedy to je rozdíl oproti dosavadní nedokonalé úpravě uvedené ve směrnici takže tolik eh, dámy a pánové moje zatím úvodní stručná zpráva jak už jsem řekl eh, eh, to nařízení jde jednoznačně dobrým směrem je zde jasný zájem evropské unie dát jasnou právní úpravu zvýšit právní jistotu všech kteří přichází s touto právní úpravou do styku ale na druhou stranu takovouto právní úpravou nepoškozovat provozovatele takovýchto zařízení a najít kompromis i s výrobci takovýchto zařízení. tolik tedy má zpráva a těším se na debatu. Děkuji našemu zpravodaji. To byl velice eh, stručný a štěpný popis toho tématu, takže tady máme stínové zpravodaje, kterým dáme slovo za SND. Paní kolegyně. Děkuji. Nejdříve bych chtěla srdečně eh, poblahopřát panu zpravodaji. Je to skutečně obtížné technické téma, kterým se zabýváme, ale zároveň je to velmi důležité. Já jsem sama inženýrka a musela jsem několikrát přečíst tento text, abych přesně pochopila, jaký je směr přepracování té směrnice. Také jsem eh, sledovala eh, pozměňovací návrhy pana zpravodaje. My bychom skutečně neměli generovat dodatečné eh, náklady. Eh, náhradní motory a ta nová definice, to je velmi dobrá iniciativa. Eh, skutečně je nutné, aby nebylo, zajistit, aby nebylo nutné vyměňovat celé lokomotivy. Ale mám tu určitý problém a myslím si, že tady musíme hledat společně řešení. Musíme ověřit, nakolik by se podařilo, aby takový náhradní motor tedy motory, které byly vlastně vyvinuty od roku 2011, jak zajistit právní jistotu z hlediska uživatele na jedné straně a na druhé zajistit snižování emisí, tak aby to nebyly nějaké motory second hand, tedy druhořadé motory, které by v podstatě mohly poškozovat zdraví uživatelů a které by vlastně znečišťovaly eh, víceméně více než ten originální. E, motor. Zpravodaj navrhuje, abychom škrtli třicítku. To jsou ty mm, schody z certifikátů. Zde musíme ještě zlepšit eh, tento text. Já si myslím, že plné eh, vyškrtnutí těchto certifikátů, této schody certifikátů není dobré. Protože eh, tady prostřednictvím těchto certifikátů se posiluje určitá důvěra, proto bychom měli ponechat tyto certifikáty, tento článek by neměl být vyškrtnut celý, ale měli bychom změnit formulaci tohoto článku. A další poslední připomínka. Článek 46 by také neměl být plně vyškrtnut, protože tady se jedná o akreditované e, služby a to je důležitá součást ochrany spotřebitelů. Zde se jedná o testy, o udržbu motorů a proto si myslím, že i 46 by neměla být vyškrtnutá, ale měli bychom zlepšit formulaci. E, já předložím pozměňovací návrhy k těmto záležitostem a doufám, že v závěru budeme moci vypracovat tedy zprávu, která bude ještě lepší z hlediska těchto nesilničích vozů. Děkuji a nyní za EKR. Děkuji. Z mého pohledu my podporujeme obecný přístup komise, snahu o zjednodušení legislativy a snažší implementace, zlepšování ovzduší, ale mám trošku otázku, jestliže se e, e, naří, e, směrnice nahrazuje nařízením, to by mě, mm, jak se zajímalo, zdůvodnění, potřeboval bych tedy, aby mě o tom více přesvědčila. Jinak kromě toho sjednocení eh, těch eh, limitů ve Spojených státech a v Evropské unii, to dává smysl. A mm, my jsme o tom, mm, diskutujeme o TTIPu, a mm, takže to samozřejmě je relevantní. Co se týče emisních limitů pro eh, stroje, jsou některé velice ambiciozní, hlavně u těch vyšších kategorií. Eh, možná, že to bude mít některé nezamýšlené důsledky a mohlo by to eh, znamenat, že někteří výrobci jaksi opustí trh a to bychom jaksi nechtěli. My chceme, aby se zlepšovala ta eh, kvalita výroby, ale ne, aby se výroba ukončovala. Ehm, souhlasím s návrhem zpravodaje ohledně náhradních eh, strojů a motorů a ehm, je to podobné jako v případě silničních vozidel a to je rozhodně eh, významné a eh, je důležité, aby tedy to nebylo mimo proporci. Malí podnikatelé musí také být bráni v potaz, aby byli schopni eh, jak si, eh, aby měli na to si vyměnit motor a aby si nemuseli měnit celý, celý, eh, celé to zařízení. Můžeme tedy podpořit návrh zpravodaje také na prodloužení přechodného období a takže se těším na další eh, návrhy. Děkuji. Sorry, I didn't have the microphone there. I was... A nyní jsem chtěla dát slovo liberálům, ale vidím, že jejich stínový zpravodaj tady není. Nemáme tady tedy žádné další stínové zpravodaje, takže teď je čas dát slovo možná komisi, jestli chce k tomu něco říci, prosím, pane. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Několik předběžných připomínek. Jednak konstatujeme, že je tady velká zběhavost názorů z hlediska návrhu eh, zprávy, tak jak to bylo předloženo zpravodajem a samotného návrhu komise a jsme tomu velmi rádi a ta podobnost existuje zvláště z hlediska kvality ovzduší a cílů, dále cílů z hlediska fungování jednotného trhu a hlavně je tady určitá schoda z hlediska zjednodušování a efektivity regulace. A to je to druhé téma, ke kterému bych chtěl vystoupit. Jedna ze slabin, která je uznávána všemi v souvislosti s tou existující regulací, tedy směrnicí, byla právě potíž eh, efektivního uplatňování této směrnice, tak abychom si byli jistí, že všechny produkty, které jsou na trhu, eh, jsou ve shodě s platnou regulací z hlediska těchto mezních emisí. A proto jsme eh, provedli určitou reflexi a předložili jsme návrh tohoto nařízení. Upřesnili jsme pravidla, definovali jsme je na komunitární úrovni a chtěli jsme mít takové nástroje, jako například certifikát o schodě, který umožnil, eh, jak si konstatovat, že eh, jsme si mohli být jistí, že na trh se dostávají pouze schodné produkty. Já myslím, že tady bylo možné mít určitou diskusi s vaším výborem. My se domníváme, že místo toho, abychom zrušili tato ustanovení z hlediska efektivního uplatňování, jsme chtěli diskutovat o konkrétních podmínkách uplatňování tohoto certifikátu o schodě. Takže to jsou předběžné poznámky, které se mohou udělat v tomto stádiu. Děkuji. Ehm, pane zpravodaji, chcete k tomu něco dodat nebo reagovat na to, co tady zaznělo? Děkuji pěkně, jenom velmi stručně, protože v zásadě vnímám, že všichni shodujeme na filozofii toho návrhu. Eh, děkuji za podněty na případné zpřesnění mm, toho principu náhradního motoru, tak aby ta věc nebyla zneužívána. To se určitě to podíváme a myslím, že uvažujeme stejně. K vypuštění toho článku six tady jsem připraven se také o tom dále bavit. Byl to víceméně podnět komise, aby se ten článek vypustil, takže já jsem připraven se o tom dále bavit. A k těm samotným limitům, jak to tady zaznělo, já jsem opravdu se snažil poctivě potkávat eh, s výrobci eh, všech možných zařízení, opravdu od drobných zařízení řízení až po výrobce traktorů, lokomotiv a tak dále. A v zásadě se všichni shodují, že ty emise jsou realizovatelné. To znamená, já doufám, že nehrozí to, co tady tak bylo řečeno, ale je dobré se o tom také bavit, jestli ten samotný, samotná podstata té úpravy neohrozí a nepoškodí výrobce. Nezaznamenal jsem žádné oblasti od výrobců, že by ty samotné limity pro ně byly e, likvidační nebo poškozující. v zásadě respektují výši těch limitů. problémem je a to je v těch pozměňovacích návrzích upraveno ta implementační doba po kterou se oni musí připravit na ty nové limity aby opravdu měli dostatek času uvést svoji výrobu a své výrobky do souladu s tím nařízením a to tam také na to je reagováno. takže děkuji za tu debatu a jsem připraven se o těch jednotlivých eh, vylepšujících návrzích pozměňovacích návrzích dále ještě bavit. děkuji. Thank you, eh, Rapporteur. Děkuji zpravodaji. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy je to 14. dubna ve 12 hodin. Ehm, pozměňovací návrhy projednáme 6. a 7. května a, a potom 22. června s hlasováním s tím, že 23 června bychom asi hlasovali. Je to stanovisko pro výbor Envy, který, mm, který je příslušný. Takže děkuji zpravodaji. A nyní máme další bod na programu. A dám asi slovo paní Gepar, která by eh, tady předsedala zatímco já budu eh, prezentovat svoji zprávu. Mm. Mm. Okay, so schnell kommt man zu einem Vorsitz. Takže takhle rychle se stanete předsedou, aniž byste byl připraven. Takže eh, děkuji. My se dostáváme tedy k dalšímu bodu a sice je to zpráva o eh, spotřebičích na plyn a paliva, je to tak? Takže paní eh, zpravodajko je paní Katrin Styler, máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji. Děkuji kolegům. Před několika týdny jsem tu zprávu uvedla. Všichni jsme si vědomi významu tohoto tématu z pohledu bezpečnosti a musíme mít stále na paměti, že se jedná o 40 miliard eur obratu ročně eh, v této oblasti takže je to opravdu rozsáhlý, eh, eh, rozsáhlá oblast eh, v evropské ekonomiky a bezpečnost je tam velmi důležitá. Dostala jsem 202 pozměňovacích návrhů, děkuji kolegům, kteří mm, předložili. Mám tady 27 pozměňovacích návrhů, nevím, jestli, že někteří kolegové jsou tady z těch, kteří předložili tedy tyto návrhy, takže to je 202, 203, a 204, tak tam určitě najdeme nějaký kompromis. Návrhy 204, 205, eh, tam také pak 206 až 209, ty jsou také v souladu. Návrh 210, tam ta poslední část věty, která hovoří o výjimkách, tak ta potřebuje asi trochu vyjasnit a, a upřesnit uh, rozsah působnosti a takže um, co se týče návrhu 211, ten se věnuje nové definici. Tam já chci poprosit eh, u návrhu 211, 12 a 13 i 14 eh, ohledně, eh, jestli tedy na právní aspekty. U návrhu 215 to je také zase návrh na vyjasnění, o, o tom budu uvažovat. Návrh 216 je v pořádku, 17, 218. Až 26. To si myslím, že můžu akceptovat. 227, tam budu potřebovat nějaké vysvětlení, až 228 je v pořádku, ale 229 tam zase budu potřebovat vysvětlení. Takže já chci poděkovat kolegům za to, že si dali čas a k tomu, co jsme se snažili již vytvořit, ještě k tomu, že něco doplnili. A my se budeme tedy hlavně snažit vylepšit to, co máme před sebou a a zajímalo by mě, co si myslí komise o těch doplněných pozměňovacích návrzích a doufám, že najdeme i přijatelné kompromisy. Já nemohu akceptovat všechny, ale některé opravdu potřebuju, aby mi někdo dovysvětlil a hlavně, aby mi dovysvětlili z právního pohledu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, já jsem zpátky. takže zpravodaj za EPP, pan Busoj. Thank you very much. Děkuji. S dovolením. Ta zpráva je poměrně technická, takže budu hovořit rumunsky, abych se dobře vyjádřil. Tyler, pentru observațiile făcute. Děkuji paní Tyler za její poznámky. Já jsem sám předložil také několik pozměňovacích návrhů rád bych zdůraznil následující. Návrh 204 nařízení by nemělo eh, specificky eh, poukazovat na jedno riziko jako kysličník uhelnatý, ale měl by obecně hovořit o bezpečnosti uživatelů, kteří je používají za běžných podmínek, protože existují i jiné nebezpečné látky, které mohou poškodit zdraví občanů. Eh, k návrhu 206 členské státy mají být podporovány ve zvyšování informovanosti veřejnosti o významu periodické údržby eh, těchto spotřebičů, aby se omezilo potenciální riziko. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které jsem předložil společně s kolegyní Bonovou a měla by tam být stejná prohlášení o eh, schodě. Eh, v Rumunsku například, nebo i v Bulharsku je celá řada malých výrobců a um, pro ně um, ty certifikáty budou eh, znamenat zbytečnou zátěž. Je potřeba, aby ta deklarace o schodě byla jednotná, tak jak to je i eh, v jiných případech. Dále návrhy 211 a 12, to jsou nové definice, které jsou dostatečně potřebné detailní, co se týče emisí. 226, eh, to se týká odvodu spalin, eh, to je technologicky zásadní věc, co se týče kondenzace plynů a mělo by to být v příloze 1 229, eh, to je rozsah působnosti nebo rozsah certifikátu, tam ta samotná schoda eh, tím nic neutrpí a eh, eh, takže tam to je redundantní. Prostřednictvím certifikačního postupu je výrobek předmětem periodických kontrol a uvádění na trh každý rok, tedy po svém uvedení na trh. Takže tolik z mé strany a děkuji za pozornost. Děkuji za EKR Dan Dalton. Děkuji. Ono, hlavně, aby to bylo funkční, takže to je strašně technické téma a na to jsme nepředložili ani moc pozměňovacích návrhů. Ehm, ten návrh je poměrně dobrý. Já mám dvě důležité věci. Za prvé, Musíme zajistit systém tak, aby to nepředstavovalo přehnanou zátěž a za druhé není potřeba, aby každé jednotlové zařízení eh, podléhalo konkrétní kontrole, eh, čili to, to by chtělo nějaké hm, obecné ustanovení a navážu na to, co říkal předřečník. Pozměňovací návrhy ohledně kysličníku uhelnatého to je velice veliké riziko a my bychom chtěli mít jistotu, že eh, jak si to bude ošetřeno, ale to není jediný bezpečnostní aspekt, takže eh, je potřeba dát pozor na to, abychom eh, kvůli kysličníku uhelnatému nepřehledli jiná rizika, ale jinak, jsme, jinak jsem celkem spokojen s tímto návrhem. Další Dita, děkuji. Já také děkuji zpravodaji za jeho práci. Jak tady říkali předřečníci, je to spíš technické téma, ale jde o detaily, takže ty je potřeba mít správně. Jak víte, já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, takže já se jenom stručně soustředím na tři z nich. Jeden ten se týká kysličníku uhelnatého a myslím, že ten t, eh, jsem se snažila najít, najít kompromisní znění to bude lepší z právního hlediska. Je to tedy přijatelné. Za druhé, když přejdeme k tomu označení EC, EC, tak všude by mělo být zahrnuto také toto eh, označení na obalu a když to není možné, tak na samotném eh, zařízení. To eh, jsou technické pozměvací návrhy, ale myslím, že jsou důležité. A jak jsem řekla v poslední diskuse, já nepo, nepodporuji požadavek, aby tady byla pouze profesní údržba těchto plynných zařízení. Myslím, že by tady bylo dobré najít vhodný kompromis. Děkuji. Pascal Durand je za stínový zpravodaj za zelené, ale není tady a EFDD tady také nemá stínového zpravodaje. Chtěl by ještě někdo jiný se přihlásit o slovo? A máme tady, prosím, komisi. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu i za pozměňovací návrhy. My bychom chtěli upozornit na pozměňovací eh, na 211-212, protože definice tady v podstatě nejsou, neodpovídají tomu, co mi znamená tato koncepce. Členské státy komunikují o variacích, eh, ty variace, varianty, eh, bere v úvahu eh, autor těchto zařízení, není to naopak. Není tedy tedy jasné, zda je to odkaz na Um, evropský um, právní akt. 2013 eh, pak bylo eh, staženo, ale u 2012 chci říci, že tady eh, tlak a kvalita plynu, to také sdělují členské státy. Tomu se musí zařízení přizpůsobit, aby bylo bezpečné čili to není věc, která vyplývá sama ze zařízení. Členské státy to musí sdělit a výrobce tomu musí přizpůsobit své zařízení. A pokud jde o 210, 218 a 222 a 225 odkazují se na označení na vybavení. A tady je eh, se nepočítá s výjimkou pro označení EC, když to nemůže být umístěno na samotném vybavení, na tom fitting. E, my bychom chtěli navrhnout, e, aby to bylo v článku 18. V článku 18 máme pravidla pro označení EC a potřebujeme eh, odstavec, druhý odstavec, eh, jeden odstavec pro zařízení, druhý odstavec pro vybavení, fitting a můžeme tam eh, také říct, že když to není možné na vybavení, může to být na obalu nebo na dokumentaci, která doprovází výrobek. Pokud jde o to desetileté e, období. My bychom tam rádi měli desetileté období, to je ovšem problém certifikace. A 2004, e, tady to není jasné, to je e, také otázka úniku koncentrací. Děkuji komisi za tady tyto informace. Určitě je tady celá řada aspektů. Eh, otázka, co je v pole působnosti. Možná, že se dokážeme nějak dohodnout některé věci budou problematičtější. Já bych byla ráda, aby to bylo především jasné, co můžeme udělat v těch technických ablestech. Bylo by užitečné kdybychom se mohli sejít spolu se stínovými zpravodaji a najít nějaké kompromisy. Celkově za to myslím, že se pohybujeme dobrým směrem otázky o členských státech, které v tom mají pravomoci, o rozsahu působnosti. A myslím, že bychom měli být schopni tady něco najít, eh, najít pole schody, pokročit vpřed protože toto je přece jen dost důležitý eh, právní akt o eh, plynných spotřebičích. To má velký dopad na celou řadu lidí eh, v Evropské unii a jejich bezpečnost je samozřejmě našemu výboru velmi cená. Takže děkuji paní předsedkyně a já se těším na práci se stínovými zpravodaji. Nevím, jestli nám chcete připomenout termíny. Ano, děkuji. Ano, přesně tak. Kompromisní návrhy budou probrány 20. dubna, hlasování ve výboru 23. dubna a doufáme, že v květnu budeme moci zahájit eh, jednání ještě tedy za lotyšského předsednictví v celém tom balíčku, který to představuje pro nás. A nyní bych tedy předala předsedání paní Styler, aby předsedala další část jednání. thank you. Děkuji. Dostáváme se ke zprávě paní předsedkyně Vicky Ford. A já předám slovo zpravodajce. Děkuji stínovým zpravodajům za všechny velmi cené eh, informace, když jsme se sešli ve Štrasburku. A já myslím, že tady jsme trošku uh, před plánovaným časem, takže všichni stínoví zpravodajové tady ještě nejsou. Eh, no, chci říci, že jsme měli velmi dobrý konsensus o celé řadě aspektů, i když byly i určité rozdíly. Eh, vypracování kompromisů se podařilo ve třech oblastech, ty dokončíme ještě do konce tohoto týdne. Je to především o rozsahu působnosti, eh, to je 9 až 31 bodů, úvodních bodů ustanovení a odstavec 2 článku 2, eh, to je 1, 7, 64, 67, 180, Další pozměvací kompromisní názory se budou týkat pro celé to období svobození a pro období na přizpůsobení. Děkuji také komisi za to, že nám poskytla určitá vodítka v této oblasti. Bude to um, recital 24, 8 a také 157, 160, 183, 186, 234 až 238. Evropská eh, federace pro bezpečnost má velmi zajímavé návrhy pro zjednodušený postup a já bych ráda slyšela názory stínových zpravodajů k tomu, co navrhuje eh, Evropská federace pro bezpečnost. Pak tady máme určité kompromisy, eh, které mají zajistit, aby ty jednotlivé body byly zařazeny do správné kategorie rizik. Příloha 1, sekce 3, příloha 1 eh, až po bod 222. Pak je tady řada dalších pozměňovacích návrhů, které můžeme podpořit, zejména kontaktní detaily, že mají být v jazyce členského státu, ve kterém se zařízení prodává, 186, 188, 196, 230 a 231. Pak je tady také návrh, aby dokumentace byla dostupnější, aby byla také přístupná elektronicky i fyzicky. 187, 195, 207. Pak je tady řada velmi užitečných pozměňovacích návrhů, které se týkají různých eh, štítků a eh, které se nevždycky týkají bezpečnosti, to je zejména důležité u 186, 176, 177 od pana Arena, pana Rošforta a pana Maštálky. A my jistě budeme úspěšně spolupracovat na kompromisech u těchto bodů. Uh, u některých ovšem mám tady určité obavy. 190 od pana Maštálky, tedy um, instrukce v piktogramech a také celá řada Celá řada partnerů říkají, že takové piktogramy mohou být pro uživatele velmi zavádějící a může to spíš způsobit více problémů. Já tedy mám určité obavy o piktogramu. A musíme být opatrní, abychom eh, nenarušili eh, práci našich kolegů na nařízení o eh, dozoru nad trhem a musíme zvažovat 192, 197 pozměňovací návrhy Tady možná by bylo dobré navrhnout nějakou formulaci, možná, že to, co tam je napsáno, už je pokryto v celém balíčku eh, surveillance na trhu a to možná eh, vlastně parlament již podpořil v celém tom balíčku dozoru na trhu. Ráda bych věděla, jak paní Andersonová jedná s komisí o otázce zavedení eh, principu obezřetnosti, protože vím, že komise se vyjádřila tak, že tady tento princip eh, obezřetnosti není nutný v tomto typu eh, právního aktu, kde jde o harmonizaci a ano, vidím, spolehám se na to, co nám říká komise v této věci. Tady máme ještě další pozměňovací návrh ve stejném duchu, to je 166. A konečně pan Rochefort eh, návrh 210-211, aby bylo povinné mít eh, akreditační certifikát vydaný národním akreditačním orgánem. To by mohlo zúžit možnosti v některých členských státech a také by to mohlo být eh, hodně velká zátěž Také tady byla řada pozměvacích návrhů, které eh, říkají, že ta není nutné mít fyzické jméno a adresu distributora, že prostě je možné dát jenom eh, e-mailovou adresu jako kontaktní eh, adresu, což by bylo zjednodušením, ale právně za to chápu, že by to možná nebylo zcela přijatelné. To asi nebudeme moci použít jako možnost zjednodušení, i když chápu, že by to opravdu bylo jednodušší v takovém případě a 14. E, dubna budeme mít další schůzku se stínovými zpravodaji. Děkuji zpravodajce. A nyní prosím stínové zpravodaje z EPP, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní zpravodajko, já vám chci poděkovat za vaše vystoupení. S tímto návrhem se snažíme dosáhnout dvou věcí. Ta jedna věc tam jde o to, aby spotřebitelé měli větší bezpečnost u těchto spotřebičů. A za druhé, snažíme se jaksi vyhnout se přeregulovat, přeregulování. Eh, ty podniky, které podnikají v této oblasti, by neměly být zatěžovány dalšími eh, zátěžemi, zátěž, dalšími výdaji. Takže eh, já se těším na vaše návrhy už ve Štrasburku eh, jsme prodiskutovali tyto věci správným směrem. Myslím si, že jsme se dokázali sjednotit na spoustě věcí. A pro mě a pro moji politickou skupinu je důležité, abychom dosáhli dobré schody ve dvou oblastech. Jedna působnost, tam musíme být jednoznační, musíme mít odpovědnou, zodpovědnou definici Eh, tak aby tady byla zajištěna právní jistota mm, eh, pro ty, kteří podnikají na tomto trhu. Proto je důležité, abychom řekli, co tím pokrýváme a co nikoliv. Já jsem se v pozměňovacích návrzích pokusil eh, udělat jasno v této oblasti. Domnívám se, že do působnosti by měly spadat spotřebitelé, kteří, eh, eh, spotřebiče, které jsou používány soukromně, které mají také ochranou funkci, chrání před horkem například. A zase naopak, neměly by spadat do tohoto textu ty produkty, které jsou čistě dekorativní. A nebo Eh, například eh, mají chránit před vlhkostí nebo jsou používány pro čištění a tak dále. Takže tady jsme si celkem zajedno. A v tom konečném efektu mě trochu vadí ta formulace, která už stála eh, ve směrnici, kde se často říká etc. a tak dále. To je výraz právní nejistoty, takže já jsem se pokusil ve svých návrzích jak si upřesnit, že pomocí delegovaných aktů bychom měli ošetřit eh, tyto záležitosti. Takže mm, váš návrh je kompromisem, který já mohu akceptovat a možná, že tímto způsobem bychom mohli definovat, jaké konkrétní produkty spadají do této působnosti a jaké nikoliv. A co se týče sportovních eh, výrobků a těch návrhů paní Vestálové, tak sportovní eh, produkty by tam měly být proto, eh, pokud eh, jak si jejich primárním účelem je chránit spotřebitele. Ale tady se vracím k tomu, co jsem řekl před chvílí. Pokud máte sportovní výrobek, který obsahuje ty fluoreskující prvky, které jsou ale jenom denní, pak by to nemělo spadat do této působnosti. Jakmile to má funkci eh, jaksi ochrany, tak by to mělo být v této působnosti. Takže to bychom měli tímto způsobem pozměnit. Já jsem řekl, že bychom měli mít jednotlivé kategorie podle tedy stupně rizika eh, v rámci těchto osobních, eh, osobních ochranných prostředků a to je také v těch pozměňovacích návrzích. A další důležitý prvek, to je ta lhuta pěti let to uvedla komise ve svém návrhu. Já jsem se pokusil, co se týče této lhuty let, jak si obejít tak trochu právní nejistotu. To znamená, že jsem chtěl do toho zapojit také mm, určité mm, ověřovací aktivity. Pokud se udá nějaká změna, tak je nutné přistoupit k novým certifikačním aktivitám. Lidé, kteří pracují v tomto oboru, mi řekli, že pět let je jaksi dobré období, mohou to akceptovat, ale tady existuje několik možností z hlediska praktického provádění. Vy jste hovořila o zjednodušeném řízení, eh, paní zpravodajko, eh, které mohou navrhnout sami podniky. Eh, principiálně mohu akceptovat tento postup. Ale je tady jeden problém, který bychom měli pravděpodobně vyřešit a zabývat se jim. Pokud to tak bude, že ta, to ověřovací pracoviště nebude muset nic ověřovat po pěti letech, nic se nezmění v legislativě a výrobce bude produkovat přesně stejné výrobky, pak v zjednodušeném řízení vystaví eh, toto ověřovací eh, pracoviště eh, certifikát který bude mít stejnou platnost. To znamená, nebude se muset jaksi obsahově toto ověřovat. A tyto ověřovací eh, pracoviště nebudou tedy eh, vystaveni další zátěži a nebude se muset eh, jak si vyplácet další finanční částka. Takže myslím, že tady je možné dosáhnout odpovědného kompromisu. Kategorie 1 a produkty, které do toho patří. Tam nepotřebujeme obnovení validity. Kategorie 2, tady bychom mohli postupovat automatickou certifikací a trojka, to, je, to jsou opravdu nebezpečné produkty, tady bychom mohli zavést jednodušené řízení a ještě bychom eh, měli myslet také na to, že u té třetí eh, kategorie bychom měli každý rok provést audit nebo ověření. Myslím, že to je kapitola 8, bod 3. Tam se hovoří o tomto ročním auditu, který by měli proběhnout. Měli bychom si ovšem položit otázku, jestli audit se rovná novému certifikačnímu řízení. Jsou tady určité paralely a mám takovou představu, kterou bychom možná mohli rozpracovat a sice, že bychom se mohli dohodnout na tom, že u toho posledního auditu předtím, než vlastně vyprší eh, platnost certifikace, tak ten audit by mohl být propojen s certifikací, to znamená, nemuseli bychom dělat dvě zkoušky, jenom jednu a vlastně by to byla jenom jedna částka, kterou by podnik zaplatil. Já to sformuluji a hm, případně s vámi rozpracuji určitý kompromis, tak aby podniky těsně před vypršením certifikace nemusely vlastně mít audit a ještě e, žádat o nové certifikační řízení, protože je to v podstatě totéž, e, stojí to více peněz, takže možná bychom to mohli nějakým způsobem skombinovat a udělat z toho jedno řízení. A ještě poslední slovo k vašemu pozměňovacímu návrhu 78, kde hovoříte o závazném charakteru eh, této řídící skupině a ručení. Já jsem řekl, že s tím tak příliš nesouhlasím, protože mm, tím bychom vlastně mm, vyloučili legislativní proces a to, toto akreditační eh, pracoviště by fungovalo víceméně jako legislativní orgán a to by nemělo eh, tak být. To není účel tohoto pracoviště. Takže možná, že tady bychom se měli vrátit k tomu, co původně komise navrhla. Ale velmi napětě očekávám vaše kompromisní návrhy a jsem přesvědčen, že se nám podaří vypracovat dobré řešení. Děkuji. Thank you. And over to the S&D eh, Děkuji a nyní prosím stínový zpravodaj za SAD. Děkuji. děkuji. Vážená paní zpravodajko, vážení kolegové, já jsem tady Žádný problém. Takže aniž bychom nalévali vodu do vína. Hmm. Jenom pana Ražda jsem tady neviděla. Er Možná, že je to tím, že je to trošku dříve, než jak to bylo naplánováno. Aniž bych chtěla nějakým způsobem rozředit víno, tak chci říct, že to není úplně tak jednoduché. Co se nás týče, eh, my jsme jsme zaměřili na PSA a na legislativní proces. A musím říci, že už naposledy jsem jednoznačně řekla, že těch pět let tato lhůta musí platit vždy, protože ty věci se prostě mění. Já se opět opakuji. Když se podíváme na asbest, tak víte, že celá desetiletí asbest byl vnímán jako úžasný protipožární materiál. A já vím, jaké miliony teď musí obce eh, vydávat proto, aby eh, v podstatě naše děti nebyly vystaveny třeba asbestu v eh, jeslích a ve školkách. Takže znovu zdůrazňuji, že těchto pět let musí zůstat, ty tady musí být, protože máme pak tak jistotu i pro ty další generace a pro nás samotné. Ale teď principiálně této diskusi. Já si myslím, že jako zákonodárci musíme vždy právně zdůvodnit ty záměry, které potom také přijímáme. Je to tedy následující otázka. Je toto opravdu nezbytné a je tedy nutné, abychom takto postupovali v této oblasti? A tady musím jasně odpovědět ano, je nutné, abychom měli regulaci právě v osobních ochranných prostředcích. Je naprosto eh, nezbytné takto postupovat v některých profesích. Eh, pokud máte takovéto ochranné prostředky, které musí být používány v některých profesích, a tady opět eh, se opakuji, tak pak používání ze strany těch, kteří s tím pracují, kteří nosí tento materiál, musí eh, jak si důvěřovat tomu, že tyto ochranné prostředky opravdu ochraňují jejich život a zdraví. Já vám uvedu jeden příklad, který je dosti jaksi výrazní, který se netýká nás všech, ale mohl by se nás eh, týkat. To jsou požárníci, kteří eh, které potřebujeme ve veřejném životě, všechny obce potřebují požárníky a to jsou lidé, kteří vlastně každý život nasazují svoje životy, aby pomohli ostatním a ti si musí být jisti, že opravdu mají ochranné prostředky nejvyššího standardu na ochranu eh, také jejich života, který oni nasazují proto, aby mohli zachránit jiné lidi. Můj Manžel je mm, eh, pohotovostní lékař, lékař na pohotovosti, takže to velice dobře zná. Proto bych chtěla zdůraznit, že je nutné, abychom měli toto nařízení. Ten rozdíl paní zpravodajko, mezi mojí politickou skupinou a ostatními je, že my chceme jít poněkud jiným směrem. My navrhujeme, mimo jiné, něk- abychom um, jaksi eh, zúžili eh, v některých oblastech eh, působnost. My bychom chtěli radši prohlášení, digitální prohlášení o schodě. To znamená, že v rámci té lhůty těch pěti let by tyto pracoviště musely takto postupovat. Já si myslím, že v podstatě tento návrh, který komise předložila, je dobrý, ale potřebuje určité změny. To je jasné. Musí se pozměnit tedy směr tohoto návrhu, tak jak jsem to uvedla. Ta realita v rámci Evropské unie je taková, že na jedné straně výrobci musí mít důvěru v to, co my děláme v rámci Evropské unie, ale i výrobci z jiných států. Takže tam, kde je PSA, tak to musí být uvedeno. A tato důvěra, tuto důvěru nemůžeme vložit pouze do rukou ekonomických subjektů. Jsem socialistka, takže to vidím jinak. Domnívám se, že i státní úřady nebo ti, kteří spravují některé orgány za stát, musí být posíleni a musí fungovat efektivně a pokud možno ty zásahy musí být rychlé, to je jasné. Ale proto potřebujeme také prohlášení o schodě ohledně těch produktů a také vytištění této informace na těchto produktech. To je eh, nutné. To, eh, musíme zabránit byrokratické zátěži. Ta není ale tak velká v případě eh, tohoto tisku nebo informace, která je na těchto produktech. To zvyšuje jistotu. Takže musím shrnutě řečeno říci, že návrh komise je dobrý s určitými změnami a jsem zvědavá, jaké konečné řešení najdeme. Děkuji. Děkuji. Mohu dát slovo dítě, která zastupuje pana Rusko. Nejprve bych chtěla omluvit Roberta, který jsem nemohl přijít a jeho jménem tedy chci poděkovat zpravodajce. On už se vyjádřil na toto téma, jak zde ve výboru, tak na schůzi stínových zpravodajů, ale když dovolíte, tak já stručně schrnu některé e, klíčové body e, jménem jeho a naší frakce. Čili mm, tady jsme přesvědčeni, že hlavní prioritou je bezpečnost uživatelů e, osobních ochranných prostředků a harmonizace trhu. Původní systém byl celkem uspokojivý, čili není naším cílem dělat nějakou revoluci v novém regulačním rámci. Tento návrh to je příležitost zlepšit, modernizovat a zjednodušit eh, to, co existuje. Velice vítáme práci eh, předsedkyně a zpravodajky eh, na toto téma. Co se týče působnosti, návrh komise zní rozšířit tu působnost eh, eh, na osobní eh, pomůcky, které pomáhají proti vodě, vlhkosti a horku tady je potřeba, aby regulace byla přiměřená a aby administrativní zátěž také odpovídala bezpečnostnímu riziku. Proto EPP Hmm, a proto jsme přesvědčeni, že e, e, hmm, prostředky osobní ochrany e, tam, kde není jejich potřebnost vyloženě jmenovitě uvedená, pak aby byly vyloučeny z tohoto nařízení. Co se týče ustanovení o prohlášení o schodě, je to důležitá součást nařízení, ehm, prohlášení, že výrobek splňuje požadavky uvedené v nařízení a jsme přesvědčeni, že hospodářské subjekty budou mít na vybranou, jestli to bude papírové prohlášení nebo link eh, na webové stránky. Jakékoliv významné informace o bezpečném užívání pro uživatele budou zahrnuty v instrukcích a v pokynech pro užívání, které výrobek doprovázejí. Ehm, eh, orgány, které potřebují snadný přístup eh, k těmto dokumentům a jakož i uživatele budou moci tedy veškeré podklady najít buď v papírové formě nebo na internetu. Je potřeba, aby všechny údaje byly srozumitelné, aktualizované a snadno dostupné eh, pro orgány pro kontrolu na trhu. Co se týče zavedení nebo nezavedení povinného eh, časového období pro hodnocení platnosti. Někteří by chtěli vypustit jak, jakékoliv omezení, časové omezení pro, pro zkoumání certifikátu, jiní by si přáli, aby se toto období prodloužilo na 10 let nebo aby z toho bylo minimum. Uh, jiní. Tedy ty, ty, ty názory jsou velice rozmanité, bude potřeba nalézt nějakou střední cestu a o to budeme společně usilovat. Jsem přesvědčena, že podobně jako komise i ostatní, tam bude potřeba, aby existovala nějaká omezená časová platnost eh, certifikátů, které budou muset být pravidelně jaksi revidovány. Současně jsem přesvědčena, že zjednodušené postupy by měly mm, usnadnit eh, obnovu certifikátů eh, s tím, že v těch případech, kde nejsou potřeba nové testy, jestliže se výrobek nezměnil, normy se nezměnily a výrobek nadále splňuje všechny požadavky. Samozřejmě můžeme pokračovat eh, dál, lépe definovat tyto podmínky, ale nejdůležitější je jasně definovat ty případy, kdy tato zjednodušená řízení mohou platit a eh, a obnova certifikace v takových případech, aby mohla proběhnout téměř automaticky. A jenom tehdy, kdy to bude nutné, pak bude muset proběhnout celé řízení o nové certifikaci. To, eh, co se týče návrhu 260 až 68, eh, my nepodporujeme návrhy 100 56, 235, 236 a 237 jsem přesvědčena, že naše spolupráce bude pokračovat úspěšně eh, mezi spravodajem a stínovými spravodaji. Takže tolik Robert a všechny vás pozdravuje. Děkuji. Děkujeme. Dívám se, jestli jsou tu nějací další stínoví zpravodajové. Nezdá se, že by tomu tak bylo. A nyní bych dala slovo komisi. Děkuji za tuto zprávu i pozměňovací návrhy, i za slovo. Na poslední schůzi my jsme to říkali a říkáme to i nadále, že podporujeme vypuštění výjimky eh, eh, pro eh, mm, otázky Eh, které zatím eh, nevzpadají do této, eh, tohoto návrhu a souhlasíme tedy s tím kompromisním návrhem spolu zákonodárců. Pozměňovací návrh 247 a 273 navrhují vypustit z působnosti výrobky, které jsou v působnosti stávající směrnice. V případě návrhu 270 tři to jsou produkty na čištění a e, v pozměvacím návrhu 247 taky to jsou zase všechny výrobky pro soukromé použití bez vysokého rizika. To by třeba vyloučilo sluneční brýle, které mm, by pak nebyly tím pokryty. Máme některé výhrady ke konkrétním produktům uvedeným v článcích. Obecně se to týká návrhů 261 a 262. Náš problém se týká implementace této legislativy, protože velmi často musíme odpovídat na otázky, jako co bylo záměrem zákonodárce, proč jsou tam uvedené některé konkrétní výrobky a jiné ne. Čili to je problém implementace. Co se týče ustanovení o testech, v terénních testech, to je 154 eh, a 182. Tato ustanovení podle našeho názoru mohou eh, spadat do problematiky pracovních podmínek, ale nesouvisejí s bezpečností produktu. A to je jaksi eh, záměr tohoto dokumentu, takže mm, tady se hovoří o komfortu, o ergonomii, které patří mezi pracovní podmínky a nikoli k tomuto nařízení. Takže a co se týče návrhu 234 a 200 37 eh, o odstranění časové eh, omezení platnosti, tak tyto výrobky podle eh, by nové výrobky by mohly být znevýhodněny oproti těm, které mají certifikaci bez časového omezení. 249 a 206, tam se hovoří o tom, že certifikace může zůstat v platnosti po změně harmonizovaných standardů, ale Problém je, že ta změna standardů je výsledkem zjištěného ohrožení na životě a e, proto nemůžou takové certifikáty potom zůstat v platnosti. Čili ono je to téma složité, e, my jsme s tím důvěrně seznámeni, ale Eh, jak si, jestliže je eh, prostě nějaký výrobek ohrožující, pak prostě ten certifikát nelze ponechat v platnosti. Eh, pozměňovací návrh 266. Tady takový článek v takovém odvětvovém návrhu legislativy je velký problém, protože hlavní požadavky jsou především zaměřené na bezpečnost. Odvětvová legislativa stanovuje pravidla pro subjekty, které musí naplňovat. A pokud by tam byl odkaz na pravidlo obezřetnosti, tak jaká pravidla musí výrobci respektovat proto, aby naplnili tento článek. O, tady by záměr legislativce působil jako, že to je prostě jenom obecné obecný odkaz a žádné jasné pravidlo. Přitom při implementaci legislativy vždy taková debata probíhá, čili oni, to musí být jasné pravidlo. Takže řekněme si, jaká další pravidla, dejte, dejme je tam třeba do závorky, ale ať je to jasné. Všechna ustanovení o bezpečnosti jsou právě předmětem tohoto legislativního návrhu. My vítáme návrh 260 a 238, když se tam nic nezmění s tím výrobkem, tak to je jasné. Pozměňovací návrhy ohledně fluorescentních komponentů. To je velice složité téma, o tom se diskutovalo mnohokrát. Tady bychom taky chtěli upozornit na to, že by bylo dobré mít objektivní kritéria. Třeba u návrhu 177 tam je definována řada kritérií, která by si asi zasloužila rozvést, protože je lepší takováto kritéria upřesnit, než odkazovat na e, nějaké subjektivní e, hodnocení a měla by to být objektivní kritéria. Návrh 190, to je také velice složité, tam máme problém s různými jinými legislativními texty. Potom povinná akreditace, což jsou návrhy 110 až 12. O tom se hovořilo, když byl projednáván balíček NLF, a zatím byla dohoda taková, že akreditace nebude povinná a zdá se, že jsou s tím problémy v některých členských státech prosadit povinnou akreditaci. Takže se budeme snažit jak si se držet té dohody, kterou Rada s parlamentem již dosáhla. Chápeme zájem a, a výhody povinné akreditace. Uvidíme, třeba to bude v budoucnu možné. Takže děkuji vám a jsem připraven samozřejmě poskytnout jakoukoliv podporu, kterou budete považovat za užitečnou. Děkuji komisi a dávám slovo zpravodajce. Děkuji vám mnohokrát za všechny tyto poznámky. A dovolte, abych tady jasně řekla, ano, já eh, eh, souhlasím, že potřebujeme tady dohodu o rozsahu působnosti. Děkuji komisi za její postou. Není tady naprosto žádný záměr eh, omezit bezpečnost zařízení, kterou, které používají hasiči. Žádný pozměňovací návrh naprosto nesnižuje bezpečnost zařízení pro profesní použití. A mm, pak tady máme návrhy kompromisních e, návrhů, kde to vlastně vychází ze současné situace. Já chápu, že i tady je možné tuto věc dát ne do článku, ale do bodu úvodního ustanovení. Tady pan Rošford také přednesl některé velmi užitečné návrhy. Takže žádný, žádný takový záměr snižovat bezpečnost řízení pro hasiče to opravdu ne. Pokud jde o pětiletý certifikát, tady také jsme byli zcela jasní a chci slyšet názor různých partnerů na tuto věc. Já jsem spolu podepsala jeden pozměňovací návrh, kde pan Rochefort říká, že tam, kde existuje certifikát, které jehož platnost pomalu končí a kde mm, jde o výměnu tohoto certifikátu, tak by tady nemělo být nějaké obrovské množství eh, různých posuzování a hodnocení, které by mělo proběhnout. To, myslím, je také formulace, kterou nám pomohla Eh, sepsat komise a na tom se také snad můžeme shodnout. A opět bych ráda slyšela názory na velmi konkrétní návrhy Evropské federace pro bezpečnost, která se vyjádřila k tomuto postupu. Některé sektory, tam, kde není eh, automaticky stanoveno datum, to bylo zmíněno některými partnery v této oblasti, ale není tady naprosto záměr ty existující procesy obnovy nebo pro provádění eh, každoročního auditu. To není naprosto v úmyslu to nějak rušit. Chceme dospět k praktickému řešení a prostě tam, kde Eh, nedošlo k žádným velkým změnám v legislativě a kde je konkrétní datum. Tam bychom mohli takto postupovat. Komise velmi správně zmiňuje pozměňovací návrh v této oblasti, kdy se nějaký standard stáhne. Když ten standard je stažen, tak eh, Samozřejmě, bylo by to, pokud to ohrožuje život, tak by to určitě mělo být staženo, ale může to být také z důvodu, že dochází k nějaké aktualizaci, modernizaci a pak samozřejmě to zařízení může fungovat na trhu. Nechceme, aby to vedlo k tomu, že žádné uh, Ehm, zařízení, žádný ochranný prostředek nebude k dispozici, protože ten starý už nebude moci být nabízen a nový ještě na trhu nebude. To bychom nechtěli, aby vzniklo takovéto období, eh, kdy by tady žádný takový prostředek nebyl. A teď se vracím znovu k rozsahu působnosti eh, tedy bod eh, zůstává v tomto rozsahu působnosti a pak bych ráda s komisí vyjasnila eh, jasnost eh, některých pozněvacích eh, návrhů. Nepodceňujme, prosím, důležitost toho, aby to bylo ergonomicky dobře definováno. Je tady také velice zajímavá prezentace na mezinárodním Um, dní žen, kdy se hovořilo o tom, jak velice chybí prostředky, které by se ergonomicky hodily ženám, například v oblasti vědy, um, technické, technických oborů. Prostě uh, je to také velice složité, čili podpořme uh, testování přímo praxi terénu a eh, je důležité, aby to vyvolalo všem členům společnosti. Děkuji za vysvětlení eh, otázky principu obezřetnosti. Pokud je o sportovní eh, zboží, tak tady jistě najdeme kompromis. Já chápu, o čem tady říká komise, když má na mysli módní aspekty, ale jistě najdeme nějaký kompromis i v této oblasti. 78, 209, tady rozhodně, to jsou pozměňovací návrhy, které znovu zvážím. Otázka a prohlášení schody. Mělo by prohlášení o schodě být na papíru, nebo by to mělo být online? Já myslím, že ovšem spotřebitelé musí mít jasné pokyny Prostě je rozdíl mezi tím, že výrobce a distributor má prohlášení o schodě a jiná věc je, že uživatel musí mít přístup k jasným k eh, jasnému návodu. To jsme si možná úplně tady nerozuměli v této věci, nehovořili jsme o téže věci, ale jistě je bez sporu jasné, že eh, uživatelé musí mít jasný, jasný návod, musí mít přístup ke zcela srozumitelnému návodu. To rozhodně eh, také je otázka, zda by užití piktogramu nemohlo být zavádějící a matoucí. To snad jsou ty hlavní body a těším se, že komprom, návrh kompromisu budu brzy moci zaslat a prosím eh, maximum členů, aby podepsali tyto kompromisní návrhy. Děkuji paní zpravodajce. A nyní časový rozvrh, takže 20. dubna budou pozměňovací návrhy. 23. 4. se bude hlasovat. A děkuji zpravodajce, děkuji stínovým zpravodajům a dávám zpět předsednické místo eh, naší předsedkyni. If not any... Eh, pokud nemáme nic do bodu různé, pak eh, končíme naše zasedání. Děkuji vám. Příští zasedání 20. dubna ve 3 hodiny.